el señor presidente. Buenos días. A mi... Dobré dopoledne, vážení přátelé. Zahajuji dnešní zasedání. Zasahujeme, <laughs> zahajujeme zasedání po tom té včerejší večerní události ve veselém duchu a zahajujeme velice zásadním tématem, eh, kterým je zpráva pana Liona o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. Chtěl bych eh, také poblahopřát nám všem k tomu, že tady pan Čolos je mezi námi, protože víme, že na tomto štrasburském zasedání sem komise eh, posílá ty komisaře tak nějak, jak se jí zachce, ale myslím si, že je opravdu důležité, že sem tedy přišel ten správný kompetentní komisař, protože eh, to je důležité téma a já to tedy vnímám velice pozitivně. A nejprve tedy dáme slovo panu Žorži Lionovi, jakožto zpravodaji eh, k této velmi důležité zprávě. Pan Leon ví, že má k dispozici čtyři minuty na prezentaci zprávy a dvě minuty na závěrečnou reakci. Zpravodaj v podstatě má tedy vždy dohromady šest minut, může si to využít eh, i na začátku, ale pak by mu nezbylo, mm, nezbyl žádný čas na konci, nemohl by reagovat, takže já mu doporučuji, aby tedy na začátku hovořil čtyři minuty, eh, kdyby je náhodou překročil, tak eh, mu tedy nevezmu slovo, protože dohromady má slov má má, slovo 6 minut, takže pan Leon má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já bych chtěl tedy vyjádřit soustrast německým kolegům a poblahopřát španělským kolegům po tom včerejším vynikajícím zápase. Nejprve bych chtěl tedy nastínit to, co jsou podle mě dvě zásadní otázky, které musíme zodpovědět, pokud jde o reformu společné zemědělské politiky. K čemu tato politika slouží a proč je stále relevantní v 21. století? V době hospodářské krize, zadlužených veřejných financí a úsporných rozpočtů je zcela zásadní, aby společná zemědělská politika poskytla odpovědi na tyto otázky. Chceme-li, aby daňoví poplatníci nadále podporovali eh, zemědělce. Jednou ze zásadních eh, věcí je, jak vlastně naplnit rostoucí poptávku po potravinách. Podle FAO v roce 2050 by se ta poptávka měla zdvojnásobit. Samozřejmě je třeba tedy eh, se zamyslet nad tím, jak mm, postupovat, protože máme méně půdy, méně vody mm, a větší spotřebu energie. Jak tedy eh, vlastně vystoupit z této kvadratury kruhu? Pan John Bedentin vrchní vědecký poradce ve Spojeném království řekl, že e, musíme to řešit do roku 2030. Pokud to neuděláme, dojde k velké destabilizaci a může to vyvolat potenciálně významné problémy s mezinárodní migrací, kdy lidé se budou stěhovat kvůli nedostatku potravin a nedostatku vody. Takový je tedy rozsah té výzvy, která před námi stojí. A řešení klimatických změn a zlepšení udržitelnosti zemědělské výroby, to jsou cíle, které musí být v samotném jádru této reformy. Jsou to opravdu životně důležité kroky, chceme-li zajistit bez bezpečnost potravinových dodávek pro evropské spoluobčany a musíme zároveň s tím čelit i rostoucí celosvětové poptávce po jídle. Eh, dá se postupovat, pokud je o energetiku, vyvíjením eh, menších eh, energetických zdrojů, obnovitelných zdrojů, jako je Eh, voda, vítr a podobně, protože to pro zemědělce může znamenat dodávku energie a zároveň i doplňkový příjem. Také musíme zlepšit ochranu životního prostředí tak, aby zemědělci měli možnost účastnit se agri-environmentálních režimů Eh, takže v dalším období by reforma měla směřovat i k tomuto. Také je třeba používat systém cukru a byče, spíše takové pozbuzování, podněcování ve formě cukru než nějaké hrozby ve formě byče. Všechny nové členské státy řeší problematiku distribuce přímých pladeb. Je třeba, aby ta distribuce pladeb byla spravedlivá. Měly by se do roku 2020 ukončit historické platby. Není možné, aby se e, platby nadále vyplácely na základě kritérií platných před deseti lety. Zemědělci v rámci potravinového řetězce jsou velice důležití Musíme tedy také řešit otázku tržní volatility. E, I když tady bych volal po opatrnosti. Ano, stále potřebujeme určité intervenční zásoby, e, potřebujeme e, zvláštní rozpočtové rezervy, tak abychom mohli jednat v případě krize. Ale měli bychom odmítnout jakoukoliv představu o tom, že budeme nějak řídit trh, tak jak jsme to zaznamenali v minulosti, protože takové řízení trhu v minulosti selhalo a my bychom určitě nechtěli projít stejnou zkušeností znovu. Na závěr bych chtěla říci, že jsem si jist, že tato sněmovna podpoří naši zprávu, podpoří reformu společné zemědělské politiky tak, aby mohla čelit novým výzvám v 21. století. Parlament podporou této zprávy nastaví agendu a já bych chtěl vyzvat komisi, aby využil našich myšlenek při přípravě své vlastní zprávy nebo svého vlastního návrhu o reformě společné zemědělské politiky. Děkuji panu Leonovi a slovo má komisař Čiolos, který vystoupí jménem komise. Euh, Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci. Já jsem samozřejmě velice poctěn a jsem, že se účastním této diskuse a také je to pro mě důležité, jak už jsem říkal na svém slyšení v Evropském parlamentu. Vztahy s Evropským parlamentem považuji za opravdu zásadní. Chceme-li nakonec dospět k reformě společné zemědělské politiky, která bude více v souladu s očekáváními občanů. A občané toto velice citlivě vnímají. Takže já bych chtěl velice poděkovat panu Georgi Lyonovi za zprávu, kterou dnes eh, předkládá a o které se dnes bude hlasovat. Děkuji i jeho spolupracovníkům z výboru pro zemědělství, kteří předložili velice obohacující pozměňovací návrhy. Vítám také eh, snahu lépe komunikovat o společné zemědělské politice a o budoucnosti zemědělství v EU. Myslím, že nad rámec technického odborného obsahu této zprávy, tato zpráva je také velmi dobrým nástrojem, který přispěje k lepší komunikaci o společné zemědělské politice, o tom, co tato politika eh, dosud byla, o tom, co ta politika bude potřebovat do budoucna a o tom, jak by se měla politika vyvíjet. Také jsem zaznamenal vaši výzvu k nové koncepci společné zemědělské politiky, nejen v souladu s Lisabonskými Eh, se Sabonskou smlouvou, ale také v souladu se strategií Evropa 2020. Myslím, že zde se nám otevírá příležitost eh, k lepšímu uspůsobení eh, společné zemědělské politiky očekáváním občanů, kteří samozřejmě mají zájem hlavně o to, aby měli na trhu dostatek potravin doporučujete opatření, která by měla zlepšit fungování potravinového řetězce, která by měla zajistit rovnováhu mezi jednotlivými aktéry tohoto řetězce a která by také měla zajistit eh, transparentnost eh, a mm, vylepšit vyjednávací pozice zemědělců na trhu. To je samozřejmě také naším cílem a bude to obsaženo i v návrzích, které komise předloží. Pozorně jsem si také přečetl vaše návrhy týkající se budoucnosti přímých pladeb, které jsou nástrojem pro zajištění stability příjmu zemědělců a také mají zajistit vlastně eh, takové minimální dodávky veřejných statků. Myslím si, že to je taková nová koncepce přímých eh, pladeb, která souvisí i se zajištěním minimálního příjmu zemědělců, ale zároveň by to mělo také stimulovat eh, produkci veřejných statků. Také jsem zaznamenal návrh revidovat kritéria pro eh, rozdělování přímých pladeb, jednak na základě tedy nových kritérií a jednak také proto, aby bylo spravedlivější rozdělování nebo rozdělení mezi jednotlivé členské státy a mezi jednotlivé kategorie zemědělců. Je třeba přihlédnout i ke specifikům zemědělství ve znevýhodněných oblastech. také, tak jak říkal George Lyon, je třeba, aby se společná zemědělská politika více orientovala na trhy. Tato orientace musí být samozřejmě dobře eh, jaksi, podložena eh, úvahami. A to směř, směrování na trh, tržní směrování eh, společné zemědělské politiky je skutečně zapotřebí. Musíme ale zajistit, aby trhy řádně fungovaly a aby to tedy nějak nepostihovalo eh, cíle, které společná zemědělská politika obecně má. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předloženy a o kterých se bude diskutovat, dovolte pár komentářů. Myslím, že eh, produkce potravin je důležitý cíl společné zemědělské politiky. Myslím, že je třeba také přihlížet k problematice veřejných statků, eh, které v podstatě eh, nejsou nějakým tržním statkem a je tedy třeba je financovat z veřejných zdrojů. Pokud jde o zemědělskou výrobu, je třeba toto vzít v potaz. Jednak tedy produkce potravinových výrobků a na straně druhé produkce veřejných statků, které potřebují podporu z veřejných rozpočtů. Pokud jde o strukturu eh, SZP. Já už jsem říkal několikrát, že si myslím, že potřebujeme dva pilíře společné zemědělské politiky, tak abychom dosáhli větší ehm, srozumitelnosti této politiky, abychom mohli účinně využívat nástroje, které máme k dispozici. Máme nástroje, které se používají e, výročně a jejichž výsledky jde každý rok změřit, ale u některých opatření používáme nástroje, které jsou víceleté eh, v rámci programovacího období a pro jejich vyhodnocení potřebujeme několik let. Abychom tedy zajistili lepší zprávu zdrojů, které máme k dispozici v rámci společné zemědělské politiky, potřebujeme, myslím, tyto dva pilíře, které se navzájem doplňují. Je třeba pochopitelně lépe definovat cíle těchto dvou pilířů tak, aby bylo možné efektivně provádět opatření s nimi související. Pokud jde o cross compliance, Myslím, že ta měla um, pozitivní úlohu, pokud jde o přímé platby, protože tato podmíněnost, čili cross compliance, dobře uh, umožnila i to, aby se produkovaly i veřejné statky financované z veřejných rozpočtů. Můžeme samozřejmě nějak pozměnit ta opatření e, cross-compliance, můžeme se snažit o to, aby jejich obsah byl srozumitelnější jak pro zemědělce, tak pro místní a regionální orgány, které je používají a kontrolují. Nicméně cross-compliance e, ve spojení s přímými platbami je užitečný nástroj, který umožňuje potom dobře definovat i další opatření, která stimulují tvorbu veřejných statků. Pokud jde o tržní opatření, Říkal jsem už, že je třeba se orientovat na trhy, ale také musíme zachovávat určitou záchranou síť a zkoumat nová opatření, která by mohla přispět k splnění cílů a k zajištění určité stability cen a příjmů. Pokud jde o struktury malých, středních a velkých podniků, i ty malé zemědělské podniky by se měly soustředit na výkon, na výkonnost, ale takovou cestou, která vlastně vezme v potaz jejich specifika a zhodnotí jejich specifický potenciál může samozřejmě dojít k restrukturalizaci těchto malých zemědělských podniků právě zase v souvislosti s tou větší orientací na trhy, ale zároveň bychom neměli zavádět nějaký jednotný model zemědělských podniků. Takže to byly moje poznámky, já si teď pozorně vyslechnu vaše komentáře, vaše připomínky a chtěl bych vás ujistit, pane Lajone eh, a váž, vážení poslanci, že velice pozorně budu studovat zprávu tak, jak ji nakonec parlament schválí a určitě ji využiji při přípravě eh, legislativních iniciativ komise v nadcházejících měsících. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní dostává slovo na minutu koleg Lavia eh, ve jménu výboru rozpočtového. Pane předsedo, pane komisaři, domnívám se, že zpráva Lajna má tu výhodu, že velice zřetelně definuje jasně cíle v oblasti společné zemědělské politiky a to obšírněji, než tomu bylo v minulosti a to je vlastně také v souladu se strategií 2020. Tato politika zemědělství se teď zcela jasně odráží ve zprávě a je třeba, aby zůstala i nadále společnou komunitární politikou, proto musíme říci jasné ne renacionalizačním snahám. Zde se jednoznačně vysvětle, že je třeba mít odpovídající zdroje pro dosažení eh, nezbytných eh, zde definovaných cílů. A abychom toho mohli dosáhnout, je třeba zajistit základní veřejné statky, které nesmí být závislé na trhu eh, je jasné, že zde musí dojít k souladu eh, v, s odpovídajícími oblastmi. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, budeme mít řečníky ve jménu jednotlivých politických skupin na minutu a půl ve jménu eh, strany. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat Georgi Lyonovi a také celému týmu stínových zpravodajů, kteří pracovali, myslím, velice kvalitně spolu s ním na této zprávě. Tato zpráva pro naši politickou frakci je e, velice důležitá. Tato zpráva byla sepsána po surovinové krizi v roce 2007-2008, po zemědělské krizi v roce 2009, kdy jsme se naučili, že liberalismus není pro zemědělství řešením. Naše zemědělství má především za úkol poskytnout jistotu, že 500 milionů obyvatel Evropy bude mít e, co jíst. E, musíme Eh, také ale eh, působit na trzích. Je jasné, že podmínky, eh, které fungovaly v polovině 20. století, už dnes neplatí, jsou jiné. Také techniky se změnily a musí se měnit, musí se stejně tak měnit i zemědělská politika. Zemědělství zdravotnictví potřebuje v této věci podporu. První pilíř je financován pouze rozpočtem EU, ale musí tedy odpovídat společenským požadavkům. Ten druhý pilíř, který je spolufinancován, by měl také zase být propojen s modernizací zemědělství a zemědělského potravinářského odvětví tato politika také musí být spravedlivější. Ano, řekl jsem spravedlivější, spravedlivější mezi jednotlivými zeměmi a mezi samotnými zemědělci. My samozřejmě chceme vrátit naději 14 milionům zemědělců a jejich rodinám, především je třeba nahradit 4,5 milionu zemědělců, kteří dnes mají více než 60 let a kteří toto povolání opustí. Otázka generační výměny tedy bude jádrem našich snah. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní ve jméno socialistů dostává slovo pan Olinošák na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Debaty, které jsme vedli v posledních měsících v Evropském parlamentu, zcela jednoznačně ukazují, že jsou nezbytné změny ve společné zemědělské politice. Nikdo nepochybuje o tom, že tato společná zemědělská politika politika v, v příštích desetiletích musí zabezpečit eh, dodávky potravin, zdravých potravin a také zabezpečit biodiverzitu a udržení přírody a jejich zdrojů. Tato politika musí odpovídat potřebám sociálním, vytvářet pracovní příležitosti a poskytnout příležitosti pro mladé zemědělce. Zemědělci musí eh, dostat přiměřené příjmy eh, jako proti, jako proti eh, náhradu za jejich velice těžkou práci. A ty návrhy, které byly podány jednotlivými politickými skupinami, musí být zohledněny, stejně tak jako příspěvky jednotlivých členských států k této otázce. Eh, výrobci, ale i spotřebitelé eh, musí eh, mít dobrou výchozí situaci. Dovolte, abych poděkoval panu Lajenovi za vynikající spolupráci. Děkuji mnohokrát, pane kolego. A nyní ve jménu liberálu má na minutu slovo paní Polsen. Tak, Vážený pane komisaři, vážení kolegové, pan Lajen dosáhl ukázal zprávu, kde hovoříme o několika krátkých, krátkých krocích do budoucna, ale eh, přesto jsou nesmírně důležité, protože tady mluvíme o změně naší zemědělské politiky. Samozřejmě, že potřebujeme společnou zemědělskou politiku. Potřebujeme ji a proto bychom neměli mluvit o renacionalizaci. Eh, měli bychom se oprostit do této obce. Zároveň musíme vidět, že žijeme v moderní éře, eh, v nové éře s mnoha eh, holostivými otázkami, do kterých se musíme pustit a je naším závazkem, povinností tyto věci vyřešit. Mluvíme tady o miliardách lidí, kteří musí být nakrmeni, to je jedna věc. A kromě toho máme před sebou veliké výzvy, co se týče klimatických změn a také je to otázka přírodních zdrojů a jejich recyklace a způsob, jak by tento životní cyklus měl fungovat. Zemědělství by na ně, by se nemělo nahlížet jenom jako na jako ekologický problém. Toto není správný eh, úhel pohledu. Když hovoříme o zemědělství, když mluvíme o lesnictví, tak víme, že tyto dva sektory eh, v sobě skrývají eh, klíče pro řešení velkých problémů. Děkuji mnohokrát, paní Polsenová. A za zelené má na dvě minuty slovo pan Martin Heusling. Pane předsedo, pane komisaři, Milí Georgi Lajene, děkuji za zprávu. Velice dobře jsme spolupracovali jako zpravodajové. Myslím si, že jsme našli Velice dobrý kompromis, za níž si stojíme a důležité je, že parlament v tomto tématu hovoří skutečně silným hlasem, že chceme tímto způsobem dále ve společnou zemědělskou politiku. Samozřejmě je v povaze věci, že u jednotlivých kompromisů se nepodařilo posadit všechny body, které jsme si přáli individuálně, ale co bych rád zdůraznil je skutečnost, že máme naději, že abychom měli zelenější SZP, nejenom zelenější energetickou politiku, ale také skutečně zelenou společnou zemědělskou politiku, mm, což je důležité v udržení konkurenceschopnosti na světových trzích, ale je nesmírně důležité, abychom také zohlednili situaci v Evropě a abychom skutečně situaci v Evropě dali do středobodu našeho známu a abychom se velice silně orientovali na tuto společnou, na rozvoj společné země, komunitární zemědělské politiky. V první sloup by měl být kvalifikován ve směru trvale udržitelné zemědělské politiky a potřebujeme druhý pilíř pro venkovský rozvoj. A je důležité zohledňovat samozřejmě možnost vytváření pracovních příležitostí eh, usilujeme o takovou společnou zemědělskou politiku, eh, která by se neměla orientovat podle dotací vývoz, podle vývozních dotací na světové trhy. Zde na, tuto, na tento aspekt pohlížíme kriticky. To znamená, my chceme zemědělskou politiku, která půjde pryč od industrializace, eh, pryč od čistě na konkurenceschopnost orientovanou politiku. My chceme, aby zemědělská politika se stala perspektivní politikou, eh, která bude politikou ve směru rozvoje venkova, bezpečnosti dodávek potravin a zabezpečení přírodních zdrojů a biodiverzity, tak abychom zemědělskou politiku také použili v boji proti změnám klimatu a v neposlední řadě také ji použili pro zabezpečení pracovních příležitostí. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, vážený kolega, a nyní ve jménu ECR eh, eh, eh, e Johnny Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva umožňuje parlamentu nastínit naše názory ještě před komisí. Ehm, předkládá se tady návrh do budoucnosti, budoucnost zemědělské eh, společné politiky. Ehm, ehm, má skupina by hlasovala ve prospěch této zprávy a proto eh, si přeji, aby bylo jasné, že některé části, eh, které jsme se nedohodli, abychom hlavně udrželi druhý pilíř, tedy péče o zaměstnání a toto je klíčové, protože to přispěje k dlouhodobému úspěchu CAP. Ovšem, myslím si, že je to dobrý časový okamžik pro to, abychom mohli vést rozsáhlou diskusi o této otázce, protože nám to ukazuje, že e, výbory mohou spolupracovat. Máme tady velkou zodpovědnost jako parlament a musíme zajistit, e, že jakákoliv budoucí reforma e, zajistí to, že zemědělství bude moci konkurovat dalším odvětvím a že bude moci přežít do budoucna. Se SZP má před sebou velké změny a musíme zajistit to, abychom mu dostali v 21. století. Nesmíme zapomenout, že SZP není jenom pro zemědělce, ale eh, poskytuje eh, bezpečné dodávky potravin a eh, také přináší environmentální výhody. Myslím si, že rozpočet musí být alespoň udržet a děkuji zpravodaj za tuto zprávu a za dobrou spolupráci. Děkuji, Jimmy. A za GUE NGL má slovo pan Joe Ferreira. E pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Poslední reforma SP přinesla sebou liberalizaci zemědělských trhů. E, také přinesla velmi nespr- velkou jako nespravedlnost při rozdělování dotací mezi zeměmi a výrobci e, regulace pomocí kvót a e, různých opatření intervenční k tomu také přispěla. Ve VTO jsme byli obětováni kvůli jiným zájmům při vyjednávání malé a střední e, zemědělské podniky vždycky měli nevýhodu a dokonce se produkovalo méně, přestože tady byla větší potřeba potravin. Samozřejmě musíme zajistit eh, nezávislost dodávek potravin eh, v Evropě a zemědělci musí být podpořeni ve své výrobě a eh, musí mít také dostačující příjem, protože přeci chrání životní prostředí. Je nutné přitom brát v úvahu vždy specifické rysy jednotlivých regionů v Evropě a dotace musí být mm, upraveny tak, mm, aby nerovnosti a mm, nespravedlivá rovnováha mezi výrobci a jednotlivými zeměmi, aby toto bylo srovnáno. Zemědělci musí mít takový příjem, který jim umožňuje zůstat ve svých podnicích a pracovat dál. Děkuji mnohokrát, Joe. A nyní má slovo pan Fontána na minutu ve jménu e FD. Eh, innanzitutto mi congratulo con l'onorevole Lyon per il lavoro svolto. Děkuji, pane předsedo, dovolte, abych pogratuloval panu Lyonovi za eh, k jeho práci. Eh, chtěl bych také poděkovat zemědělskému výboru a panu komisaři, který výborně spolupracoval. Já bych si velice přál, aby i do budoucna komise i v dalších fázích legislativního procesu věnovala zvláštní pozornost výrobcům a spotřebitelům, protože e, jsou, přece jenom to jsou obory, které byly poměrně znevýhodňovány. Máme 50 tisíc zeměděl, 150 tisíc zemědělských podniků eh, tam, kde žijí a ty také ochraňují zemědělství. Je třeba, aby tady byly vytvořené pobídky pro to, aby i nadále mohli zemědělci rozvíjet své vlastní činnosti eh, potřebujeme je více chránit před volatilitou cen. A co se týče druhého pilíře, zde je nesmírně důležité chránit rozvoj venkovského prostoru. Je třeba chránit také lokální hodnoty. Potřebujeme tedy stále vyšší standardy kvality na trhu, který je vystaven tvrdé hospodářské soutěži. A naši výrobci by si přáli také, aby existovalo méně byrokracie. Děkuji. Zakončíme tedy eh, toto kolo mluvčích politických skupin paní Doc, která bude hovořit ve jménu eh, nezařazených. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda využila příležitosti a poděkovala zpravodaji za tuto zprávu. Ehm, bylo to ehm, dobré naslouchat zpravodaji a ehm, to také vidíme výsledek, který vyplynul ze zprávy. Budoucí zemědělství a SFP musí poskytnout zemědělcům eh, jistý příjem. Eh, příjem jedna, platby musí pokračovat a budou to přímé platby pro zemědělce a to jim dá minimální úroveň eh, příjmové jistoty. Abychom toho dosáhli, potřebujeme strop v rozpočtu, to by se mělo na současné úrovni udržet a co ještě důležité, mohlo by to být i navýšeno, tak abychom mohli vzít v úvahu rozšíření, eh, případné rozšíření Evropské unie. Volatilita na trzích, eh, ta byla důležitá eh, v evropském průmyslu. Potřebujeme bezpečnostní síť, tak bychom udrželi stabilitu a také profitabilitu. Rozšíření prostředků SZP musí vzít v úvahu také náklad na výrobu v jednotlivých členských státech. Definice férový musí být přesně mm, proskoumána a musí to být projednáno s komisí. Jsou tady platby, které by eh, pro zemědělce ve severním Irsku znamenaly, že pak budou dostávat méně, to by bylo velice škodlivé pro průmysl, kde spousta zemědělců jsou eh, na pokraji. Ehm, a je tady mnoho zemědělců, kteří mají malé pozemky, ale mají intenzivní zemědělství a takovéto platby by neodrážely břemeno, které eh, musí nést. A proto regionální variace, rehabilitata, to musí být vzata v úvahu. Musíme se o to postarat i v období 2013. Děkuji paní kolegyně a teď přichází na řadu eh, individuální řečníci, jako první na minutu a půl kolega Des. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, dnes tady máme nesmírně důležitou debatu k Lajnově zprávě a dovolte, abych kolegovi Georgi Lajnovi skutečně nesmírně srdečně poděkoval za ochotu ke kompromisům, kterou prokázal při zpracovávání své zprávy. Myslím si, že napříč frakcemi se nám podařilo dospět k dobrému kompromisu a velice doufám, že tento kompromis dnes poledne při hlasování dozná širokou většinovou podporu. Společná zemědělská politika v Evropě by byla a zůstává jednou z nejdůležitějších, jedním z nejdůležitějších sloupů evropského sjednocovacího procesu. Eh, v této zprávě eh, se odrážejí eh, nezbytnosti pro rozvoj společné zemědělské politiky po roce 2013. Je třeba zabezpečit ochranu venkovských prostorů a také pracovních příležitostí. Zemědělství udržuje biodiverzitu a může eh, přispět také k úspoře fosilních paliv. Aby evropské zemědělství mohlo i do budoucna dostat těmto úlohám, musíme nalézt koncepce takové, aby i po roce 2013 bylo možné tyto cíle plnit. Chtěl jsem poděkovat panu komisaři Giolovi za to, že tak zřetelně tady vyslovil, že by si i nadále přál tento dvoupilířový systém. To podporuje i má frakce. První pilíř jako eh, vyrovnání eh, pro zemědělské zemědělskou, eh, pro zemědělskou oblast jako takovou a druhý pilíř katalog výjimek pro 27 členských států, který jim umožní, aby zemědělství eh, získalo ještě dodatečné dotace eh, frakce EPP bude souhlasit s velkou většinou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo pan Kapoula Santos na jednu minutu. Děkuji vám, Pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, eh, strana SD je zvláště spokojená, protože jsme zaznamenali, že naše hlavní návrhy byly eh, obsaženy eh, v Lyonově zprávě. V podstatě se jedná o 80 až 90 procent našich návrhů, takže budeme moci podpořit 49 z 50 kompromisních pozměňovacích návrhů, tak jak byly schváleny na výboru pro zemědělství. Jsme rádi, že tato zpráva posvěcuje snahu za, zachovat stávající charakter SZP a požaduje, aby na tuto politiku byl věnován vhodný rozpočet. Kritika historických kritérií eh, je samozřejmě přirozená. Je třeba, aby se spravedlivěji rozdělovaly podpory mezi zemědělci i mezi členskými státy, jak na to poukázala řada poslanců regulace trhů, řízení rizik, to vyžaduje vhodné politické nástroje. Je třeba legitimizovat ty nové podpory, které by, se měly, eh, které by měly vycházet z poskytování služeb a z podílu eh, veřejných služeb protože v současnosti vlastně trh ty veřejné statky nějak ne, eh, neodměňuje. Potřebujeme také podporu komise. Já jsem rád, že pan komisař eh, je připraven vyslyšet naše prozby a doufejme, že budeme tedy moci v pozdější době pogratulovat panu Čelosovi stejně, jako dnes gratulujeme zpravodaji k jeho zprávě, která je velice důstojná tohoto parlamentu. Děkuji. Děkuji vám a nyní na jednu minutu paní kolegyně Reimers. Um, Herr Präsident, Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, Děkuji našemu zpravodaji za dobrou spolupráci a důležité aspekty, které obsahuje jeho zpráce o budoucnosti SZP po roce 2013. Předložená zpráva vyžaduje další rozvoj, žádný nový vývoj společné zemědělské politiky a tak je tomu dobře. Přednostní úlohou zemědělství je a zůstává výroba potravin pro naše občany stále rostoucími nároky na veřejné statky a díky nárůstu obyvatel a zároveň eh, díky snižujícímu se, mm, snižující se disponibilně, disponibilitě přírodních zdrojů, to bude stále svízelnější, protože z méně je třeba vyrábět více. A to není možné bez zvýšení produktivity. Evropský parlament, komise i rada jsou společně odpovědní za to, aby zabezpečili odpovídající rámcové podmínky. Chceme-li v Evropě Evropě mít i nadále eh, zdravé zemědělství, musíme dbát na potřeby zemědělců. Co nejméně byrokracie a co nejvíce podnikatelské svobody, proto aby oni sami si mohli nahospodařit odpovídající příjmy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní Reimers a není na jednu minutu pan Allen Smith. Děkuji, pane předsedající. I já pogratuluji skotskému kolegovi George Lyonovi k velice solidní zprávě. Myslím si, že určitě si získá velkou podporu a mohu zopakovat komentáře některých kolegů. Mně se v té zprávě především líbí jasný odkaz na to, že hlavním cílem je e, produkce potravin, výroba potravin. E, všechno ostatní je také žádoucí, ale sekundární. To e, si musíme jasně říci, že skutečně bezpečnost potravinových dodávek je nedílnou součástí bezpečnosti jednotlivých států. Hlavním výsledkem SZP, a tedy to musí být i hlavní cíl. Navázal bych na komentář pana Lavia, který hovořil o rozpočtu. Možná o tom rozpočtu se tady tolik nehovoří. Možná my Skoti se příliš soustředíme na rozpočet, je to možná typicky skotské, ale pokud tak neučiníme, tak hrozí, že nebudeme mít dostatek prostředků na tuto politiku a pak to všechno nemá smysl. A já bych byl rád, aby pan komisař skutečně velice hájil ty rozpočtové eh, položky a to nejen proto, že eh, řada eh, členských států chce ukončit přímé platby, včetně a to platí pro Velkou Británii, ale je třeba skutečně hájit dostatečné rozpočtové prostředky pro SZP. Děkuji panu Smithovi a nyní na jednu minutu pan Vojčechovsky. Děkuji, pane předsedající. Tež... Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl vyjádřit své uznání panu Lajanovi. Tato zpráva obsahuje vizi eh, nejdůležitějších výzev, které stojí před eh, společnou zemědělskou politikou. Máme problém s tím, že úroveň dotací by měla být vyrovnána. Ehm, a to je velmi závažný problém. Podíváme-li se na to, jak eh, vypadají dotace, tak tady máme závažné rozdíly. Máme tady země, kde je to 500 eur na hektar, ale jsou tady takzvané nové členské státy, kde je to pod úrovní 100 eur, 100 eur na hektar a mm, musíme se poměřovat podle tohoto problému, který musí být vyřešen. Z dlouhodobého hlediska takovéto diference nesmí dále existovat. Myslím si, že i pan Smith to, co říkal o rozpočtovém problému, je pravda. Tento problém nemůžeme vyřešit bez e, většího rozpočtu. To je naprosto nemožné brát těm, kteří mají jenom o trošku více než ostatní, jenom eh, mám-li se vrátit k heslu francouzské revoluce. Eh, se svobodou nemáme žádný problém, ale více bratrskost, bratrství by bylo nezbytné a tady apeluju na kolegy a kolegyně ze starých členských států, abychom eh, udělali něco více pro rovnost a bratrství. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní na jednu minutu paní Debrun. Eh, vážený pane předsedo, také vítám tuto důležitou zprávu i když jsem trošku zklamána, že se nepodařilo eh, předložit eh, takovouto vizi pro SZP, což by nám zajistilo, aby aktivní zemědělci mohli vytvářet nové zdroje, které společnost potřebuje. Potřebujeme SZP, eh, která zajistí dobrou kvalitu potravin a ta bude vyráběna na, eh, za vysokých standardů. Péče o půdu a ochrana vod eh, při zachování diverzity a při tom zachování pracovních příležitostí v různých oblastech a dobrá venkovská politika a také boj proti klimatickým změnám. SZP musí být reformována. V současné době největší poměr jde do velkých velkým producentům a majitelům půdy. A také potřebujeme řádný eh, rozpočet pro tuto politiku společnou. A děkuji panu Lajonovi. Děkuji paní kolegyně a nyní na jednu minutu pana Giancarlo Scotta. Děkuji pane Lajene, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Je tomu tak, že Zemědělské podniky v současné době potřebují pomoc pro um, inovace. Zemědělec, um, zemědělství je třeba zrevolučnit takzvaně, aby se zemědělec skutečně mohl stát takovým podnikatelem, který uh, bude moci uh, dostat úlohám um, budoucí zemědělství. Je třeba abychom měli takové systémy, kde skutečně prodej bude přímo, eh, výroba bude přímo spojena také s prodejem těchto produktů. Domnívám se, že při rozvoji SZP by měla i komise podpořit zemědělská družstva, která jsou konkurenceschopnější, aby, se dos, aby dostály svým cílům. Ehm, a tyto cíle souvisejí také s tím, abychom zamezili plítvání. Mezitím je to tak, že i mladí, mladí lidé začínají mít opět zájem o zemědělství. Ovšem půda je příliš drahá a politika eh, venkovského rozvoje je velice obtížně spravovatelná. A to je pro mladé zemědělce obtížné a proto velice často nemají možnost zcela rozvinout svůj vlastní potenciál. Domnívám se, že komise by měla zvolit přístup eh, podpory mladým zemědělcům a eh, Vlastně je třeba začínat již výchovou na školách, na univerzitách. Teď je řečník přerušován. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu a půl pan Mikulesku. Pane předsedající, pane komisaři, i já bych se chtěl připojit ke kolegům, kteří zdůrazňovali kvalitu této zprávy. A také bych chtěl zdůraznit eh, konsenzus, který panoval na výboru pro zemědělství. Ta zpráva je velice ambiciózní, snaží se nalézt řešení úkolů, před kterými nyní stojíme. Zároveň je to zpráva vyvážená, která se snaží reagovat na potřeby nových členských států, které taky musí eh, těžit se SZP. Já bych chtěla zdůraznit ty články, které se týkají samotné struktury SZP. Tato politika by se měla opírat o zmiňované dva pilíře. Pokud bychom tyto pilíře zrušili, tak by to znamenalo, že tato politika nebude schopná reagovat eh, a podpořit konkurence schopnost zemědělců. E, vyškrtnutí pilíře pro rozvoj venkova by znamenalo, že nové členské státy nebudou schopny rozvíjet nové typy zemědělství. Také je důležité mít k dispozici rozpočet, e, který bude dostatečný, tak aby i členské státy musely dodržovat vysoké kvalitativní standardy, tak jak jsou požadovány eh, i spotřebiteli. Ale za tímto účelem samozřejmě zemědělci musí mít podporu a dobře financovaná politika znamená bezpečné a dobré jídlo pro evropské občany. Hlasováním pro tuto zprávu parlament vyšle jasný signál radě a komisi, pokud jde e, o naši pozici jakožto zástupce e, evropských občanů. Děkuji a nyní na minutu pan de Castro. Works. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, e, v příštích letech letech bude zemědělství čelat velikým výzvám. Bude třeba zabezpečit zvyšující se poptávku po potravinách a zvýšit zemědělskou produktivitu. To vede k tomu, že zemědělství získává na strategickém významu. Budovat Společnou SZP to musí být naše reakce na stávající výzvy. Počem bude rozhodující, jakou roli bude SZP hrát, protože již nyní je konfrontována s obtížným stavem. Více vyrábět a méně znečišťovat, to je ten velký cíl, který musí zemědělství v příštích letech plnit. Zemědělský výbor tady vykonal skutečně intenzivní práci a pan zpravodaj za podpory celé frakce zpracoval tuto vynikající zprávu, kterou dnes předkládá. Je to výborná zpráva, která jistě přispěje k vytýčení nového rámce společné SZP po roce 2013 a doufám, že komise toho také využije. Děkuji vám a jiní na minutu má slovo pan Aylward. Děkuji, pane předsedo. Také bych rád poděkoval kolegovi Georgi Lajanovi za vynikající zprávu EZP ehm, e má mnoho výzev před sebou a také v rozšířené Evropě je důležité, aby si Evropská unie dodržela udržela správné zdroje zemědělské politiky, tak aby zemědělci mohli eh, přežít ve svých oblastech a abychom zajistili bezpečnost potravin. Je také důležité, aby nedošlo k renacionalizaci eh, financování společné politiky. Tato EZP musí zůstat společnou evropskou politikou. Za posledních 15 let mm, se tato eh, politika zvětšila produktivitu a také se zvýšila životní úroveň. Bylo také zabezpečena e, úroveň dodávek a spotřebitelé dostali e, rozumné, e, rozumné ceny. Evropští občané profitovali z této politiky a z bezpečnosti potravin. Také došlo už k boji proti klimatickým změnám a také byly podpořeny zemědělské rodiny. SRP by měla pokračovat takto pro evropské občany a zajistit jejich požadavky a toto by mělo být podpořeno a to znamená silný rozpočet. Za druhé, transparentnost a proporcionalita v společné politice. Tato politika by měla měla poskytnout vysoce kvalitní potraviny a um, také by měly, by měla být odbourána byrokracie. Evropští zemědělci by měli vyrábět potraviny s vysokými standardy je to důležité v EU, musí být zajištěno to, že to bude e, se stejnými, e, stejnými standardy jako e, dříve. Musí tady být férová konkurence, tak abychom zajistili životaschopnou budoucnost. Děkuji mnohokrát a nyní má na minutu pan, pan poslanec Fajman, prosím. Pane předsedající, dámy a pánové, největší nespravedlnost současné společné zemědělské politiky

Děkuji mnohokrát, kolegové, a nyní má slovo na minutu pan Triantafilides. Děkuji, pane předsedající. SZP byla vypracována proto, aby se zajistila soběstačnost Evropské unie, pokud jde o potraviny. V 70. letech 70 rozpočtu společenství bylo určeno právě na zemědělství, ale po několika reformách země, výdaje na zemědělství poklesly na úroveň 35 v období do roku 2013. A bohužel SZP se vypracovává na základě okolností, které platily v minulosti. Čelili jsme hospodářské krizi a snižovat nyní příjmy zemědělců, to by bylo zcela nespravedlivé, protože Oni vůbec neodpovídají za tuto krizi. Je třeba podporovat takový model, který bude slučitelný s kvalitním stravováním, s ochranou životního prostředí. A nesmíme také zapomínat, že tradiční zemědělství je velice eh, odpovědné za klimatické změny a proto je třeba v něm provést eh, úpravy. Děkuji. Gracias, kolega. Un minuto. Děkuji, pane kolego. A nyní na jednu minutu pan Pane předsedo, prohlašuji také zájem jako eh, pracující zemědělec. Plány do budoucna SZP musí fungovat na praktické úrovni, ale musí být eh, umožnitelné. Eh, ve vajectví se říká, máme úsloví a to se dá vztáhnout také na SZP. Možná proto, že v současném dnešním situaci nám dělají obavy náklady. Jsou tady cíle pro zemědělci pod pilířem 2. Eh, zpráva také mluví o klimatických změnách. Mohlo by to vést k tomu, eh, že eh, pak zemědělci nebudou mít dostatečné zdroje, že se bude zvyšovat spotřeba paliv a bude to mít jiné důsledky. Má vlastní zkušenost, když se podívám na různé smlouvy, když se podívám i na znečištěnou vodu. Nevím, jestli budeme moci mít uspokojivou situaci a vím, jaké před námi leží problémy. Musíme eh, snížit také eh, emise eh, a dosáhnout jiných věcí. Pokud máme mít společnou politiku, tak bychom měli pomoci zemědělcům a nejim stát v cestě. Děkuji a nyní na minutu paní Ester Rans. Děkuji, Pane komisaři, dámy a pánové, v nadcházejících měsících bude plně zahájena diskuse o nové SZP. Je třeba dospět k dobré dohodě a proto doufám, že belgické předsednictví dosáhne toho, co se nepodařilo španělskému předsednictví, a sice vést diskuse tak, aby členské státy se zavázaly již nyní k tomu, že budoucnu povedou skutečně silnou společnou zemědělskou politiku s dostatečným rozpočtem, tak abychom byli schopni čelit potřebám 27 členských států, jak těch nových, tak těch starých, a aby nedocházelo k tomu, že jako v roce 2005, kdy chyběly peníze a musela se vynalézt modulace. V dalších reformách SZP je ve hře životaschopnost odvětví, které, eh, který poskytuje mimo jiné nehmotné statky, jako péče o životní prostředí, ale také mám zajistit potravinové dodávky evropským občanům. Již v minulosti jsme byli svědky bolestných situací nedostatku a proto je třeba, aby Evropský parlament eh, také přispěl k zajištění dodávek tím, že bude hájit ta společná pravidla. Cílem budoucí reformy cílemi právě musí být toto eh, zajištění potravinových dodávek, ale i další cíle jako boj proti klimatickým změnám. Děkuji. Myslím, že v důsledku vaší rychlosti eh, jaksi nebylo tlumočení do řady jazyků, protože nebylo, ne, tlumočníci nebyli schopni toto eh, sledovat a proto bych na to upozornil i další řečníci, protože pokud hovoříte příliš rychle, tak vás ostatní nemohou poslouchat. Nyní pan Lefol na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jste asi měl krátkou, ale šťastnou noc. Eh, děkuji také panu komisaři, že je tady mezi s námi na tuto diskusi a děkuji George Leonovi za eh, kvalitní zprávu, kterou předložil. O co tady jde? Zemědělství, životní prostředí, potraviny, to jsou úkoly, výzvy, které platí dnes pro celou Evropu. Co tím chceme říct? Chceme odmítat renacionalizaci eh, SZP a zvýšit financování. Eh, chceme zachovat zemědělský rozpočet, který by byl na výši těchto cílů a úkolů. Chceme zajistit, aby zemědělství mohlo eh, zajišťovat i veřejné statky, které požaduje společnost. To je třetí aspekt. A čtvrtý aspekt je třeba zamezit volatilitě trhů. To je, myslím, zcela zásadní a k tomuto tématu se budeme neustále vracet. Ještě poslední věc, kterou chci říct. Mezi prvním a druhým pilířem chtěl bych tedy varovat všechny ty, kteří hájí tuto strukturu, i když možná mají do určité míry pravdu, ale na konci té diskusy o rozpočtu první pilíř by mohl hodně poklesnout a pokud by se všechno přesunulo na druhý pilíř, který je kofinancován, bylo by to v rozporu s cíly, eh, které jsme si stanovili a sice, že nechceme, aby se SZP vrátila na národní úroveň. Říkám to tady dnes dopoledne v rámci této rozpravy a pane komisaři, ještě na závěr chci říci, že SZP byla vytvořena v době existence evropských hospodářských společenství. Teď máme Evropskou unii a já jsem proto, abychom skutečně měli politiku. Tak eh, pan Lefol byl přerušen, mm, příliš se překročil svůj čas a není na minutu pan Ashworth. Pane předsedo, pane komisaři, v tomto měnícím se světě je nesmírně důležité, aby EZP mm, pokračovala, aby se měnila tak, abychom eh, mohli dostat z výzvám budoucnosti, abychom nezůstali v minulosti. Eh, reformovaná SZP by mohla mít eh, velmi důležitou roli eh, při um, tom, když jsme konfrontováni otázk, otázkami jako bezpečnost potravin, volatilita trhu a klimatické změny. Ale chtěl bych zmínit tři další principy, které podle mě jsou neméně důležité. Za prvé, musíme eh, uznat, že nejlepší způsob, jak dosáhnout našich cílů v SZP, je vytvořit života schopný dynamický zemědělský sektor. A nemyslím si, že bychom měli toto ztrácet z paměti. Za druhé, když se nám podaří toto dosáhnout, tak SZP pak bude muset být jednodušší, férovější a transparentnější. A konečně, pane předsedo, je nutné eh, dos, eh, dostat, přinést, eh, udělat to, co mu se říká value for money. Máme tady tvrdé ekonomické doby a já bych chtěl připomenout této komisi, aby byla realistická, co se týče svých očekávání vztahujících se evropskému rozpočtu. A to pro mě znamená, že bychom měli zajistit to, aby byly peníze užívány účinně, využity účinně. Spravodaj odvedl vynikající zprávu a chtěl bych mu k této práci pogratulovat a chci ho podpořit. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní rovněž na minutu má slovo pan Bafton. Děkuji, pane předsedo. Budoucnost SFP se bude více soustředovat také na politiku vztahující se ke klimatickým změnám. V mém volickém okrsku se soustředíme také na klimatické změny a také na sekvestraci uhlíku. Zemědělcům se bude platit eh, také za různé eh, výkony. Budeme reformovat SEP po roce 2013 a proto je důležité neobětovat pilíř jedna kvůli tomu, že budeme se věnovat jiným cílům. Jedno Jednotné přímé platby jsou důležité pro zemědělce, kteří spolehají na tyto eh, finanční prostředky. Ehm, ehm, pokud zemědělci eh, nebyli spokojeni s platbami, musíme jim eh, nabídnout dobré alternativy, rozumné alternativy ehm, a neměli by být penalizováni za to, že nepřijmou tento program. Nemáme jiné alternativy. Wales má velkou historii zemědělství a spousta regionů hodně závisí na zemědělství. Současné reformy zemědělské politiky, které budou založeny pouze na ideologii klimatických změn, by mohly mohly ohrožit tyto tradice zemědělců a také ekonomickou země, eh, budoucnost Walesu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na minutu paní Irače Garcia a to bude poslední řečnicí eh, v tomto kole. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Již celá léta se SZP snaží um, dále rozvíjet a my se snažíme podpořit tuto stálou reformu v této zprávě. Rovněž pan komisař uznává strategickou roli, eh, kterou může zemědělství sehrát v rámci strategie 2020, abychom měli dva, po roce 2013 nesmírně silnou společnou zemědělskou politiku se skutečně komunitárním charakterem. Eh, jistě je třeba bránit se proti volatilitě cen, volatilitě trhů. Máme tady celou řadu závazků Evropské unie v rámci eh, celosvětem a v mezinárodním měřítku. Je třeba, abychom tady nastolili síť bezpečnosti. Je třeba, aby se zemědělství financovalo ze společného rozpočtu a aby tady došlo k vytvoření řádného finančního rámce, aby se za to mohla splnit eh, své cíle ale není možné, aby prostě docházelo k dalším rozpočtovým škrtům v této oblasti. Pane komisaři, zemědělci se budou muset přizpůsobovat novým podmínkám a je třeba, abychom jim umožnili dobré podmínky přechodu. Stejně tak jako pan Lajon i další stínoví zpravodajové dohromady vypracovali skutečně vynikající zprávu, kterou můžeme zcela jistě podpořit a vyslat tím dobrý eh, signál pro všechny eh, evropské zemědělce. Děkuji mnohokrát, paní Garcio. A nyní máme tedy, kolegyně a kolegové, problém. Máme tady problém, protože tady máme 23 kolegů, kteří požádali o slovo v rámci Catch the Eye. E, jistě uznáte, že já musím říci, že lituji, ale zřejmě se dostane ke slovu jich jenom pět. E, protože my jsme původně měli mít 45 minut na celou tuto rozpravu a už jsme strávili nad ní 59 minut a stále ještě nehovořil ani zpravodaj, ani pan komisař, protože toto téma je navíc důležité Eh, tak jistě proto je tady eh, to mimořádné číslo eh, těch, kteří žádali o slovo, ale můžeme dát slovo pouze deseti z nich. Takže nyní má slovo pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedající, pane komisařu. Odejště... Ano, komisaři, je, pane předsedo. Co se týče výše dotací, tak se pokoušíme nerozdělovat eh, členské státy EU na staré a nové. Podporujeme takové dotace, které budou moci podniky zmodernizovat. Neměli by být ohroženi zemědělci, kteří eh, nemohou investovat do svých podniků. Společná zemědělská politika se musí starat také o životní prostředí a o bezpečnost potravin. Byl bych rád, kdybychom použili osvědčených nástrojů eh, pro regulaci eh, trhů, kdybychom si je ponechali. Jistě, že existují určité nápady do budoucna týkající se mléčných kvót. Nyní má slovo paní Vážený pane předsedo, ráda bych pogratulovala zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem těm, kteří byli začleněni do tohoto důležitého projektu zaměřeného na budoucnost SEP v globalizovaném světě. Ehm, máme tady komunitární trh a EU musí jednat sjednoceně, tak aby zajistila bezpečnost eh, potravin ehm, aby mohla mm, podporovat obnovitelné zdroje, bojovat proti klimatickým změnám, zvýšit eh, ehm, výzkum a optimálně využít příležitostí, eh, které nám tato politika skýtá. Měl by tady být stabilní rámec pro to, abychom mohli podpořit další zemědělskou výrobu tím, že budeme zvyšovat produktivitu a konkurenceschopnost a také zajistíme dobře fungující trh, abychom Eh, mohli mít strategickou nezávislost na eh, dodávkách ve všech klíčových sektorech výroby. Myslím si, že je důležité, abychom si udrželi dva pilíře SZP eh, a jasně musíme diferencovat, co je pod pilířem 1 a 2. Měli bychom jistě se postarat o dobré životní podmínky pro zemědělce ve všech členských státech. Děkuji a nyní má slovo pan Bové. Já bych chtěl nejprve samozřejmě poděkovat našemu zpravodaji Lajonovi, s kterým jsme skutečně dobře spolupracovali, myslím ve společné schodě, abychom učinili pokrok. A chtěl bych eh, rychle říci pár slov my jsme konstatovali, že Evropa je dnes čistým dovozcem zemědělských surovin a je třeba, abychom vedli společnou zemědělskou politiku, která bude natolik ambiciózní, abychom byli schopni zajistit výživu našich občanů. E, za druhé, dnešní SZP skutečně vyžaduje reformu a to ze tří důvodů. Tato politika je nespravedlivá ekonomicky, sociálně i ekologicky. Ekonomicky e, producenti v podstatě musí vyrábět za nižší než výrobní eh, ceny. Sociálně ty platby jsou nespravedlivě rozděleny mezi země, regiony a zemědělce. 80% podpory 20% zemědělství a z ekologického hlediska potřebujeme takovou politiku, která bude respektovat půdu. Řečník byl přerušen. Děkuji pane Bové a nyní má slovo pan Van Dalen. voorzitter kort samengevat eh, geldt voor. velmi krátce a stručně. v zemědělské politice jde o více země, větší priority a méně peněz. A to má být teď zrealizováno, přijde-li reforma, tak je třeba vyvinout velké úsilí. Potraviny jsou nezbytné, to nám zemědělství zabezpečuje a je třeba to zaručit i nadále. Pro je třeba zabezpečit dodávky potraviny během příštích desetiletí a přitom to musí být potraviny dobré kvality. Za eh, zohledňování dobrých životních podmínek zvířat a za zohledňování ochrany životního prostředí to jsou veřejné statky, za niž nejsou vždycky zemědělci eh, odměňováni, ale tady je třeba dodat eh, jim podporu, protože zatím tady existuje velká mezera. A musím říci, eh, pakliže nedojde k podporám, tak prostě mnoho cílů nebude moci být dosaženo. Děkuji mnohokrát a není má slovo pan Pasku. Všichni si uvědomujeme, že společná polnospodářská... Všichni si uvědomujeme, že společná zemědělská politika EU je velice citlivá problematika. Pokračování v uplanění tzv. historického principu při podpoře zemědělství i po rozšíření EU o nové země Ehm, existují v EZP značné disproporce. Proto je nutné do systému přerozdělení finanční podpory pro zemědělce vnést spravedlivá objektivní kritéria, která vytvoří dobré podmínky pro eh, korektní eh, hospodářskou eh, soutěž. Prostředky finanční podpory se musí rozdělovat korektně, vyváženě, tak aby zemědělci ve všech zemích EU měli právo na stejnou výši podpory a aby mohli mezi sebou férově soutěžit. I proto si myslím je důležité pozměnit, podpořit pozměňovací návrh 6 ve zprávě, který pomáhá zavést spravedlnost do mechanismu podpory Evropské zemědělské podpory. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo paní Wertmann. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zemědělská politika potřebuje koherentní rámec. Je třeba posílit celou Evropskou unii a zároveň zohledňovat eh, regionální specifika. Pro mou zemi Rakousko je zejména důležitý druhý pilíř, když tady pomýšlíme na specifické programy chránící životní prostředí. Stojí, SZP stojí před velkými výzvami. Podle odhadu se počet obyvatel zvýší na 9 miliard a zároveň budeme čelit dopadům klimatických změn jako období sucha a nedostatek vody proto je nezbytné, aby EU spolupracovala nejlépe, nejenom interně dobře, ale s celým světem. Děkuji mnohokrát paní kolegyně a nyní má slovo pan Sean Kelly. Uh, Dnešní diskuze je velmi povzbudivá um, nejen ze zemědělského hlediska. Ehm, eh, hlavně mladí lidé by měli po povzbuzeni vstoupit do zemědělství, to je velice klíčové, ale nemělo by dojít k nacionalizaci SZP. Komise řekla, že dva pilíře by měly být ehm, udrženy, protože bez pilíře jedna by tady nebyla potřeba mít pilíř dvě. A ehm, proto musíme musíme zajistit veřejné statky a pan Dán řekl, že se musíme, to musí být férově rozděleno. Zvláště musíme vzít v úvahu náklady a také kupní sílu mm, a Pan Lyon mluvil o historických záležitostech. Myslím si, že je to velice důležité pro eh, práva zemědělců. Jasný signál by jim měl být vyslán, aby věděli, co se asi může stát, tak aby eh, nebyli vystaveni jenom eh, divokým spekulacím, ale abychom to založili na historických zkušenostech. Proto bych přivítal jasný signál k této problematice ze strany komise co nejdříve. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Nyní pan Mark Tarabela. Pane předsedající, pane komisaři, také já chci poděkovat a poblahopřát našemu kolegovi Lajonovi k vynikající zprávě. Je to první pozitivní krok k přepracování SZP. Je třeba, aby to byla velká evropská politika, sociální i environmentální. Chceme, aby ta politika byla, měla větší legitimitu, pokud jde o veřejné zdroje, aby byla spravedlivější, pokud jde o rozdělování evropských prostředků mezi 27 členských států a zemědělce a aby byla efektivnější, pokud jde o řádné využívání veřejných prostředků. Nové eh, veřejné regulační mechanismy musí být zavedeny tak, aby se zajistila bezpečnost dodávek pro spotřebitele. Chceme silnou SZP, která bude mít dostatečný rozpočet k naplnění cílů, eh, jak zdůrazňuje to i zpráva pana Lajona, která hovoří i o nových výzvách, jako je, jsou klimatické změny, eh, vodohospodářství a podobně eh, je třeba, aby ta SZP byla odpovědnější, je zdravější, aby více odpovídala potřebám evropských zemědělců, aby se zajistila také konzistence této politiky. Řečník byl přerušen. Děkuji, pane Tarabelo. A nyní má slovo pan Silvestris a chceme mu poděkovat za úžasné třešně, které nám přivezl na zasedání výboru, kde se o tom diskutovalo. Děkuji. Určitě tato politika je něco, čeho se nemůžeme zříci, i co se týče pracovní příležitosti. Pracovní příležitosti v Evropě ty poklesly o 25 Jestliže hledáme řešení, pro vyřešení nezaměstnanosti, tak nesmíme připustit, abychom se vzdali zemědělství. Musíme do něho investovat, musíme se postarat o příslušné prostředky, měli trvale udržitelný rozvoj. Proto nová SZP musí udržet minimál, stejnou míru financování jako v minulosti. Ale pane komisaři, to, co parlament dnes od vás žádá, není to, abychom se zalučili stejné zdroje, ale abyste ještě navýšili. Tady existuje určitá linie, eh, přes kterou asi nemůžeme eh, jít, eh, ale červenou nítí je, aby nedošlo k žádnému z kroku zpět. Chtěl bych, aby zdroje byly hodně navýšeny do zemědělství. Zpráva Lajona obsahuje řadu pozitivních prvků a opatření a mm, bychom zmírnili volatilitu trhu, ochránili mm, spotřebitele a podobně. Děkuji a posledním řečníkem bude pan Albes. Děkuji pane předsedající Také my jsme pro silnou společnou zemědělskou politiku pro zemědělce a evropské občany. Musíme postupovat stižádostivě, musíme čelit výzvám, a musí to být možno ve všech regionech Evropy. Je nesmírně důležité mít společnou zemědělskou politiku. Potřebujeme podporu pro uskutečňování trvale udržitelného zemědělství. Portugalští zemědělci bývali znevýhodněni díky specifikům, která nebyla dostatečně zohledněna v minulosti, ale to je důležité pro to, aby mohly správně fungovat trhu a trhy a aby zemědělství všude Evropě mohlo vzkvétat. Evrop, zemědělství v Evropě musí být produktivní musíme zabezpečit potraviny pro naše obyvatele. Děkuji a nyní Mám tady 30 žádostí o slovo. Posloucháte mě, prosím, pěkně. Mám 30 žádostí o slovo pro uh, Catch the Eye a dvě žádosti uh, o slovo eh, pro technickou připomínku. Takže jednací řád, prosím. Procedurální připomínka. Já vím, že jsou tady kolegové, kteří uh, také úplně mají trochu problém s tím postupem Catch the Eye, ale poslanci, kteří jsou ve zemědělském výboru, kteří na tomto pracovali poměrně dlouhou dobu, a chtějí vystoupit eh, v této rozpravě, nemají tu možnost. To je podle mě špatně. Měli by mít možnost dát najevo své řešení. A já jsem vás se nemohla, nemohla eh, přihlásit, eh, pane předsedo, protože vy jste se na mě nedíval. Sice řada dalších si mě všimla, ale vy ne. Takže já si myslím, chtěla bych říci, že k tomuto budu mít také písemné prohlášení. Vážení kolegové, děkuji. Paní McGuinness, Musím říct, že jsem se na vás dívala téměř celé zasedání, viděl jsem vás, dívám se na vás stejně jako i na další kolegy, viděl jsem vás, ale problém je v tom, že tento bod je eh, bod, který není strukturovaný. Není tam řečeno, že by měli mít prioritu kolegové z příslušného výboru. Tato, tento postup catch the eye je takový, že prostě je třeba, aby ti kolegové upoutali pozornost předsedy dříve než ostatní. Ti mají prioritu. Normálně má vystoupit pět lidí. My jsme nechali vystoupit deset poslanců. Je to velice důležité téma, téma, u kterého eh, kolegové eh, si rozdělili čas mezi frakce tak, aby eh, každý měl minutu, ale skoro nikdo minutu nemluvil, skoro všichni mluvili minutu a půl. A tam se potom prostě nedá vyhovět všem kolegům, všem poslancům, kteří chtějí vystoupit nad rámec času, který byl přidělen jejich příslušným frakcím. A pan Seger měl také procedurální připomínku. Děkuji, pane předsedo, asi jste měl na mysli mě. Chtěl bych eh, zmínit to, co řekla předřečnice. Samozřejmě děkuji za to, že jste byl tak velkorysý a rozhodl se, že dáte 15 řečníkům slovo. Chápu vaše problémy a chápejte, prosím pěkně, že i nám toto téma leží na srdci. Jsou to oblasti, které jsou oblasti ohrožené. Kromě toho jste se zmínil o tom, že tento problém není upraven v rámci Catch the Eye. V tom případě tedy žádáme o to, aby to bylo dáno do pořádku co nejdříve, protože není možné, aby den předtím prostě hm, se eh, tady něco začalo dělat, abychom se dostali na řadu. Je důležité, když se dostane deset na řadu, jakých deset to bude. Bylo by velice nápomocné, eh, aby tato procedura KZI byla strukturována odpovídající způsobem. Eh, my vám samozřejmě si vás strašně vážíme, ale byli bychom rádi, kdyby také naše snahy doznaly vašeho pochopení. Máte naprostou pravdu, pane kolego. Podívejte se, toto téma Catch the Eye eh, aby si vás všiml oko předsedy. To je samozřejmě <laughs> důležité téma. Předseda má své oči, ale nemá oči jako krok, jako jako dravci, eh, protože eh, nemůže vidět prostě do všech stran. Samozřejmě pomáhá tady sekretariát, ale máte pravdu. To je téma, které nebylo upraveno rozumným způsobem eh, předsednictvím byrem parlamentu, to je pravda to, co říká paní McGuinness, která říká, že odpovídající členové výboru by měli mít prioritu. Ano, mně se to zdá velice rozumné, ale nepředpokládá se to. Jediné, co se předpokládá, je, že předseda, který řídí debatu, eh, prostě eh, si všímá těch hlasů, které se hlásí a to je strašně komplikovaná situace. Ne, nedám již slovo nikomu. Na druhou stranu vlastní kolegové prostě skutečně nedodrží to, že modrá, kar, modrá kartička není e, proto, abyste žádali o slovo v rámci Catch the Eye. Modrá kartička slouží k tomu, aby se přerušil řečník, který hovoří v daném okamžiku a abyste se ho mohli zeptat na během 30 vteřin na to, o čem právě hovoří. A bez pochyby tady jsou kolegové, kteří prostě permanentně vytahují modrou kartičku. No podívejte se, budeme muset udělat takový malý kurz pro všechny, aby kolegové pochopili, že modrá kartička má své určité použití a v rámci Catch the Eye se zdvihá ruka ale mm, prostě rozhodně se nezdvihá modrá kartička. Já tady nechci prodlužovat naše debatu, eh, protože ten eh, čas, který jsme využili k tomu, aby se toto vysvětlovalo, tady mohli hovořit tři nebo čtyři další řečníci a nyní má slovo pan komisař aby mohl zareagovat na příspěvky. Monsieur le Président, euh, je ne sais pas si il y a eu beaucoup de questions. Euh, Pane předsedající, zazněla tady celá řada otázek, Byly tady zmíněny některé zásady, které se odrážejí i ve zprávě. Já jsem si tady z této rozpravy zaznamenal především to, že potřebujeme společnou zemědělskou politiku, která opravdu musí být komunitární, že potřebujeme rozpočet, který musí odpovídat cílům, které tato politika má. Eh, tedy rozpočet musí být realistický. Realistický rozpočet to pro mě znamená rozpočet, který odpovídá cílům, které si vytyčíme v rámci společné zemědělské politiky. Je tady, jsou tady eh, stále větší požadavky na zemědělce a je také třeba, aby ty prostředky, které mají k dispozici, byly lépe využívány. Konstatuji, že kolega Janoš Levandovský, komisař pro rozpočet, tady je. Možná je to právě proto, aby nám potvrdil, že ten rozpočet na SZP bude dostatečný. E, také jsem zaznamenal skutečnost, že aby společná zemědělská politika mohla naplnit tyto cíle, tak potřebujeme Eh, zohlednit nejrůznější typy zemědělství, které v Evropě existují. Tuto rozmanitost, tak aby ty jednotlivé typy zemědělství v konkrétních regionech mohly zase přispívat k naplňování cílů. Eh, to se týká nejenom zajištění potravinových dodávek, eh, ale i směřování k lepší ochraně životního prostředí, k lepší hospodaření s přírodními zdroji. Samozřejmě se vždy musí přihlížet i k možnostem hospodářského rozvoje na venkově. Veškeré úvahy o budoucnosti společné zemědělské politiky také by měly znamenat určité povzbuzování mladých lidí, těch, kteří chtějí začít působit v zemědělství. To znamená, že i činnost v zemědělství pro ně musí být perspektivní z hlediska budoucnosti. Také chci zcela jasně říci a odpovědět tomu panu Kellymu, pokud jde o přímé platby, Eh, aby to zemědělství bylo spravedlivější, aby společná zemědělská politika byla transparentnější a efektivnější, tak musíme samozřejmě definovat jasná kritéria pro rozdělování podpor. Ty historická, ta historická kritéria já nepovažuji za spravedlivá, transparentní a objektivní. To znamená, že potřebujeme právě nahradit tato historická kritéria mnohem jasnějšími cíly. To by také mělo zajistit spravedlnost, lepší zohlednění rozmanitosti zemědělců. Mělo by to poskytnout členským státům a regionům prostředky, tak aby mohli lépe zhodnocovat zdroje, které jsou k dispozici. Na závěr bych ještě chtěl říci, že skutečně potřebujeme společnou zemědělskou politiku pro Evropu, skutečně společnou politiku pro celou e- Evropskou unii. A potřebujeme společnou zemědělskou politiku, která nezabrání jiným eh, světovým regionům rozvíjet si své vlastní zemědělství. Děkuji. Děkuji, pane Čolosi. Tím končí tato rozprava, eh, ale ještě předtím tedy vystoupí pan Lion jakožto zpravodaj a ještě jednou eh, já mu blahopřeji k vynikající práci. Pane Lione, máte slovo na dvě minuty. Uh, uh, Děkuji, pane předsedající. pane komisaři. Ráda bych eh, nejprve, nejprve se věnoval některým klíčovým otázkám, které nadnesli kolegové během této diskuse. nový strategický význam pro výrobu potravin v rámci SEP. Ano, dva pilíře, souhlasím naprosto výroba potravin, a to v jádru SSP. Určitě to je přesně to, o čem SZP je. Zbytek všechno, to jsou věci, kterých tady musíme ale také zajistit, tak abychom měli e, ziskový zemědělský sektor a e, abychom mohli bojovat proti klimatickým změnám a jiným e, věcem, které jsme stanovili ve zprávě. Silný rozpočet, ano, naprosto souhlasím. Férový pro všechny členské státy. Tolik členských států tuto otázku nadnesli. Je to něco, čemu se musíme věnovat. Musíme zajistit transparentnost a zajistit, aby finanční prostředky byly rozděleny mezi členské státy. A také musíme dostat výzvám, které sebou nese strategie EU 2020. To je naprosto klíčové, aby zemědělství a SFP byly nahlíženy jako součást řešení eh, těchto problémů a cílů a ne eh, součást problému. Hm, chtěl bych hm, ocenit práci Michela Dantona, pana Heuslinga, pana eh, Lesničaka a pana Nicholsona a mého smístinových zpravodajů. Byla to vynikající spolupráce, protože si myslím, že jsme dali dohromady velice silnou zprávu, eh, která nastěňuje jasnou vizi eh, cesty, kterou se musí pustit parlament v rámci EZP eh, i po období 2013. A chci pogratulovat parlamentu za silnou pozici, když vyjednával s komisí a také s radou. Ehm, a, a doufám, že zajistíme, že dostojíme této vizi všichni společně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Lajone. A tím jsme ukončili rozpravu před nesmírně důležitým hlasováním, ke kterému dojde ve 12 hodin. Omluvám se tedy kolegyním a kolegům, kterým jsem nemohl dát slovo a dovolte